22 hodin. Zápis z jednání bude k dispozici na webových stránkách Evropského parlamentu. Já, paní předsedající, děkuje tlumočníkům a končí dnešní zasedání.